Vážení kolegové, podle pořadu jednání zde máme prohlášení Rady a komise o situaci v Bulharsku. Hned dávám slovo náměstkovi ministra Leškevičiusovi. President, honorable... Paní předsedkyně, vážení poslanci, paní místopředsedkyně komise. Jsem opravdu velmi rád, že zde, zde, zde dnes mohu stát a pro dalších 179 dnů budu vaším častým hostem a partnerem, který bude ochoten s vámi velmi aktivně a konstruktivně pracovat. Paní předsedkyně, vážení poslanci, Pozvali jste předsednictví, aby se vyjádřilo k současné politické situaci v Bulharsku. To je věc, která vzbudila obavy tohoto parlamentu. A já si toho cením, protože politicky je to věc, která si zaslouží diskuzi. A já respektuji vaše přání uspořádat tuto rozpravu. A vy jste požádali radu, aby se zúčastnila. A já jsem připraven vyslechnout si vaše názory na toto téma. Ale obávám se, že nejsem v situaci, kdybych mohl zaujmout stanovisko jménem rady, protože rada nediskutovala o vnitřní situaci v Bulharsku. A tím pádem k této věci nemá co říci je pro radu zvláštní, nezvyklé bez situaci o vnitropolit- bez diskuzi o vnitropolitické situaci v jednom z členských států. Ale samozřejmě pro tento parlament je to něco jiného, protože je rolí každého parlamentu diskutovat věci aktuálního zájmu. A především ty věci, které vyvolávají specifické obavy a znepokojení. A to je vaše role. A mou rolí je zastupovat radu a rada se skládá z 28 členských států a jedním z nich je Bulharsko. Takže já se spíše těším na to, že si vyslechnu vaše názory a mým úkolem zde je zastupovat předsednictví a není to jednoduché. Jde o to předat tedy názory Rady parlamentu, ale také fungovat eh, jako zpětná vazba, abych předal vaše názory radě. A já si tedy velmi pozorně vyslechnu vaši rozpravu a zaznamenám si celou šíři názorů, které zde bez pochyby zazní dnes odpoledne. Zatím vám tedy děkuji za vaši pozornost. Grazie, la parola al... Děkuji. Slovo má paní komisařka Reding. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Komise se s jistými obavami dívala na nedávný vývoj v Bulharsku. My samozřejmě respektujeme národní kompetence, ale některé situace mohou mít dopad na Evropskou unii jako celek. A já odkazuji především na ten spor, který vznikl jmenováním šéfa bulharské bezpečnostní agentury, bezpečnostního úřadu a to předání pravomocí je instrumentální v boji proti organizovanému zločinu. Komise vítá fakt, že bulharský parlament hlasoval proto, aby toto kontroverzní jmenování bylo staženo. Předseda Baroso velmi jasně hovořil, když se před dvěma týdny setkal s premiérem. Řekl, že ten vývoj v Bulharsku vzbudil obavy nejen v komisi, ale také v bulharské společnosti. Komise zdůrazňuje potřebu a nutnost sledovat další jmenování na strategická místa, což je proces, který je otevřený, transparentní a založený na zkušenostech a praxi kandidáta. Současné politické události a veřejné demonstrace v Bulharsku poukazují na to, že je nutno tuto zemi zreformovat. Také svědčí o hlubokých obavách a znepokojení v bulharské společnosti, pokud jde o právní stát. Bulharsko musí pokračovat ve svém reformním úsilí a teď je čas, aby se zreformoval také soudní systém a začalo se více bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Komise bude nadále používat kooperační a ověřovací mechanismus, který hraje důležitou roli v podpoře a sledování pokroku Bulharska v této oblasti. Komise je rozhodnuta, že zajistí, aby členské státy plně dodržovaly své povinnosti podle evropského práva a nebudeme váhat ve využití všech nástrojů, které máme k dispozici. V případě Bulharska komise bude i nadále pomáhat Bulharsku v tom, aby bylo schopno přinést výsledky a provést potřebné reformy. Ten mechanismus spolupráce a ověření je v tomto kontextu efektivním nástrojem. Děkuji paní místo předsedkyně a nyní mají slovo řečníci za jednotlivé politické frakce, nejdříve tedy Evropská lidová strana, pan Weber, minuta 30. Paní předsedkyně, paní místo předsedkyně, Dívám se tady kolem sebe a zjišťuji, že zájem socialistů o základní práva pravděpodobně již ustal. Již tady není nikdo, kdo by chtěl hovořit o Bulharsku. Chtěli jsme se přece věnovat všem základním právům v Evropě. Jak v Maďarsku, tak v Bulharsku a Rumunsku. Nikdo tady již není. Kamery se vyply, to je to pochopení, to, jak vy chápete tyto otázky, vy socialisté. Milé kolegyně, milí kolegové, stále ještě jsem nedostal odpověď. Možná někdo z těch mála socialistů by mi mohl odpovědět. Hanes Svoboda v rámci vytváření vlády v Bulharsku řekl, že je třeba prostě jaksi spolknout tu žábu těch um, extremistů pravicových. To řekl Hanes Svoboda. A já se tedy ptám, co to bylo za žábu, co museli spolknout, co museli překonat, co se slíbilo těm extremistům, aby se dostali k moci. Eh, protože voliči jim nedali většinu bulharskou. Na to tedy čekáme. Byly to peníze, které byly vyplaceny, slíbily jim nějaké funkce, byly jim slíbeny ruský vliv. Máme tam první rozhodnutí, které se týkají jaderných elektráren. Ty zakázky jdou do Ruska. Co se stalo v Bulharsku? My máme nárok se to dozvědět. Paní komisařka právem říká, paní místo předsedkyně, že první Poslední rozhodnutí této vlády jsou dramatická. Organizovaný zločin se výjímá z ministerstva vnitra a přesunulo se to do tajné služby, aby to parlament nemohl kontrolovat. To je naprostá netransparentnost. A máme tam eh, eh, rozhodnutí, která opravdu to se nám staví vlasy hrůzou. Eh, týká se to médií, týká se to různých zpráv Naštěstí lidé se proti tomu obrátili, vyšli do ulic a nenechají si líbit to, co tam dělají socialisté. Já si myslím, že ta chudoba, kterou tam vidíme, ta chudoba s ohledem toho, že tam nechápou, co to je právní stát a nechápou, co to je demokracie a doufáme, že socialisté přijdou k rozumu. Prosíme komisi, aby i nadále se tomu věnovala tak, jak tomu již činila do posud, aby skutečně se dívala na to, jak vypadá situace s lidskými právy v Bulharsku, aby lidská práva byla zachována. Prosím prosíme socialisty, aby se neobraceli do minulosti, ale aby upřímně řekli svým přátelům, zejména šéfovi, eh, evropskému šéfovi, staně šéfovi, aby jim řekli pravdu a prosíme, aby se Bulharsko vrátilo k demokratickému státu, aby se tam provedly nové volby. To je jediné možné řešení, jak Bulharsko opět zajistit stabilitu. Děkuji. Pane Webere, přijímáte modrou kartu od pana Kirilova? Vážený pane Webere, Vy jste, tady zastupujete stranu GER v Evropském parlamentu. Přítomnost vaší politické frakce v tomto parlamentu je tady ještě menší než přítomnost socialistů, takže můžete se ptát vlastních kolegů. Vaše, vaše připomínky byly poměrně obecné, ale já bych se vás zeptal, od kdy eh, to, že někdo je v nějakém parlamentu nebo není, znamená, že dává nebo nedává něčemu politickou podporu? Eh, členové ETK pro nás nikdy eh, nehlasovali. Dokážete vůbec rozlišovat mezi registrací a podporou? My jsme se pokusili s vámi spolupracovat v Albánii a přesvědčit socialisty, aby se znovu vrátili do parlamentu. Po, konec konců potřebujeme také opozici. Děkuji. Děkuji za otázku. Já se mohu vyjádřit k sobě. Já jsem tady od tři hodin, hovořili jsme o Maďarsku, řekli jsme to kritiku, to, co bylo nutné a vidím tady u těch prominentních řečníků socialistů, skutečně tam nikdo není. Pan Svoboda je pryč, pan Bendit je pryč, pan Ferhofstadt je pryč. Všichni ti, kteří to dělají v takovýchto otázkách, takovou tu velkou show. To je to, co my kritizujeme. A ta zásadní otázka je, Budou mít socialisté sílu říct svým bulharským přátelům pravdu a říct jim, že takto dál nemohou postupovat? Byla by skutečně upřímné, kdyby akceptovali volební výsledek a udělali by velkou koalici, koalici Borisov by byl premiér. To by byla vlastně jejich úkol v Bulharsku, ale oni se spolčili s ďáblem. Pane Webre, je zde ještě další modrá karta pro vás. Paní Pozorně jsem si vás vyslechla a zdá se mi, že si nejste úplně jist svými zásadami. Když hovoříte o Maďarsku, říkáte jednu věc, o Bulharsku zase říkáte něco úplně jiného. Takže já opravdu nechápu, jak to může fungovat. Možná se řídíte nějakými instrukcemi, já nevím. A zde je má otázka pro vás. Vláda v Bulharsku byla zvolena ve spravedlivých volbách. Takže proč pro Bůh voláte po předčasných volbách v Bulharsku? Bylo by přijatelné, kdybych já volala po předčasných volbách ve vaší zemi? Pokud tady srovnáváte eh, to s Maďarsko, tak rád na to zareaguji. V maďarské případě, pokud bychom na to pohlíželi stejně, tak by to bylo totéž, jako kdyby Viktor Orbán měl koalici s Jobikem, s pravicovými extremistmi, ale ty ve vládě nejsou. U vás to je tak, že socialistická vláda by se zhroutila jako domek z karet, pokud by strana Ataka je nepodpořila. Oni jsou odkázáni na to, že pravicoví extremisté budou trpět. A to jim prostě budeme vytýkat během příští let, pokud nepřijdou k rozumu. My jim to nenecháme projít. Grazie. Děkuji. A za frakci SD pan Moraes, minuta 30. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. Řekl bych panu Weberovi, že pan Dol tady taky není. A Zmínil jste se i o dalších velkých hráčích, jako eh, pan Konbendit. Eh, já si nemyslím, že by to byl socialista, nevím, jestli mi něco neuniklo, ale mohli bychom být férově, aspoň na chvíli. Vedli jsme rozpravu o Maďarsku a víme, že jsme se zaměřovali na jejich systematické změny ústavy, které by mohly vést k závažnému porušování základních práv, ale myslím, že musíme jasně říci, že ta věc, kterou teď řešíme v Bulharsku, je úplně jiné povahy, ale samozřejmě vyvolává oprávněné obavy ohledně institucionálních reform. A jde tam také o boj proti korupci, jak říkala paní komisařka. V Bulharsku máme tu špatnou osobu jmenovanou na velmi důležitý post v boji proti korupci. Bezpečnostní úřad dohlíží na policejní funkce a má také spravodajské služby. Hrozí, že bude poškozen ten pokrok Bulharska, kterého bylo dosaženo v rámci mechanismu spolupráce a v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci. SD je ochotna sledovat a diskutovat eh, vývoj v jakékoliv jiné zemi, které vyvolává tyto obavy. Už byly naplánovány také slyšení, aby se diskutovalo o této otázce a my podpoříme reakce na jakékoliv porušování základních práv nebo nedodržování principu právního státu. Takže proto vítáme jakékoliv zprávy ohledně e, té zprávy o Maďarsku a podpoříme také ten mechanismus, o kterém zde komisařka hovořila. Pan Weber původně hovořil o těch e, našich reakcích a toto je první reakce mé frakce. Pane Morási, Přijímáte modrou kartu? Přijímáte modrou kartu? Nemám na výběr, nebo ano? Takže pan Stojanov, prosím. Eh, Já bych eh, rád se postavil proti něčemu, co jste říkal s panem, panem Moraješi. A, a eh, sice a, to eh, zasahování do pravomocí eh, Národního bezpečnostního úřadu v mm, Bulharsku. Eh, vykládám si zpráva a správně vaše slova, že se ta agentura teď víceméně stala novou štázi. Já nevím, co jste poslouchal, ale to já jsem opravdu neříkal. Říkal jsem, že v Bulharsku byl špatný člověk jmenován na, důležitý argen, e, na důležitou pozici. Státní e, agentura pro e, národní bezpečnost tímto nebude bojovat proti organizovanému zločinu, to jsem říkal. Děkuji. A za frakci ALDE paní Jusmenová, minuta 30. Госпожо председател, уважаема госпожо Рединг, колеги. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážení kolegové. Hospodářská a finanční e, krize e, způsobila e, politické pozdvižení prakticky, nebo politické změny prakticky v polovině členských států Evropské unie a v Bulharsku situace není výjimečná. Ale na rozdíl od Eh, země, kterou jsme tady eh, teď probírali, tak eh, v Bulharsku vláda zákona funguje. Bulharsko si zvolilo demokracii, máme demokratickou vládu, která se drží ústavy Eh, máme eh, aktivní eh, ústavní soud, i když bývalí členové parlamentu někde nenaštěvují jeho jednání a porušují tak své povinnosti. Máme legitimní protesty a vláda naslouchala těmto protestům a snaží se problémy řešit. Strana Ataka, o které asi hovořil pan Weber, nepodporuje vládu, není ve vládě, s těmi stranami, které tam teď vládnou? A um, koalice, která uh, se na něj spolehala, byla koalice bývalého uh, premiéra Borisova a tehdy jste tady nikdo nic neříkal. Um, Grb uh, upadl do izolace, protože zneužíval uh, demokratické principy. Současná vláda je demokratickou alternativou a měla by dostat šanci, protože je v zájmu každého, aby uh, stabilizoval zemi, aby uh, se zřídilo nové programové období a aby se vydlážila cesta k volbám. Jsme tady kvůli uh, vládu zákona, dámy a pánové. Paní Hismenova, uh, přijmete modrou kartu? Takže prosím, pan Kovačev. Eh, paní Hismanova, mám na vás dvě otázky. Eh, stačí, když odpovíte ano nebo ne. Myslíte si, eh, že bez parlamentního chování a taky, ať už je jakékoliv, by stávající vláda pana Orešarského existovala ano a nebo ne? A myslíte si, že volební kampaň v Bulharsku, jak tvrdíte, opravdu byla demokratická a tolerantní? Stačí opravdu odpovědět ano, ne. podívejte, pokud vaše strana bývala, byla zastoupena v parlamentu, přítomna, jak má, kdyby bývala, pracovala pro zemi a nenechala voliče, aby e, bojovali za ní, tak e, stávající e, premiér Bulharský by byl ještě úspěšnější. A, v posledních volbách vaše strana jasně e, dělá něco, co všichni dobře viděli. Cars kolegas. Milí kolegové, to, co tady vidíme, to je debo, měli jsme debatu o Maďarsku, nyní o Bulharsku a tady vidíme novou krizi, kterou prochází Evropská unie, které se budeme muset nějak postavit. A to je krize základních práv a ten má potenciál pro to, aby byla ještě více zničující, než je ta ekonomická krize, kterou také procházíme. A to víme z historické zkušenosti podstatě máme problémy v Maďarsku, v Bulharsku a velmi pochybné volby, co se týče spravedlivosti a svobody. Pak tady máme jmenování šéfa tajné služby. To byl člověk, který opravdu asi není hodný. Je to něco nebezpečného a my tady vidíme ty Bulhary, kteří se snaží mladí Bulhaři to jsou, kteří chtějí eh, zemi bez korupce, zemi právního státy a chtějí zemi, kde budou respektována základní práva a demokratické hodnoty a budou tam vládnout. A my tady jsme v situaci, kdy, a nemůžeme si dovolit, aby naše instituce nedělaly nic aby vůbec nečelili této situaci, takovému to scénáři. A proto ty návrhy, které máme na stole, vytvořit tu krajinskou komisi tak, abychom zaručili tu kompatibilitu té legislativy a těch hodnot Evropské unie, článek 2. Jde nám o to, aby ta komise měla takovou mechanismus pro právní stát, který by v podstatě eh, probíhal uvnitř členských států tam, kde ty problémy jsou a tam, kde mají problémy ty občané. Já, eh, oni nemají určovat, jak mají ty členské státy reagovat, ale mají v podstatě definovat, hájit na Bulharsku, v Rumunsku, Maďarsku, kdekoliv, hájit práva občanů, které jsou všude stejná. Děkuji a slova má pan Murphy. Děkuji, eh, pane předsedo. Bulharsko je další eh, zemí, která eh, se připojila k celosvětovému boji proti chudobě a korupci. Jeden z účastníků protestu to schrnul přesně. Všichni jsme spojeni dohromady Bulharsko, Turecko a Brazílie. Bojujeme z různých důvodů, ale všichni chceme, aby naše vlády pracovaly konečně pro nás. Navzájem se inspirujeme. Ty protesty jsou vyjádřením velké lidové zloby proti všem stranám establishmentu. Teď je pokryt kritické, eh, aby se eh, strany navzájem vinily za politický pad, eh, za chudobu a bídu lidí, za které zodpovídají. Bulharsko je nejchudší zemí EU, průměrný příjem je tam pod 400 měsíc eur, státní penze pod 100 eur za měsíc. EU e se svojí privatizací a liberalizací přispěla k tomuto zbídačení. Hlavním klíčem k vyřešení této situace a k dosažení eh, eh, vyšší demokracie eh, je podpoření pracující třídy, vytvoření skutečných odborů a také podporu, podpor, podpora stran pracujících, tak aby mohli bojovat za skutečnou socialistickou změnu. Děkuji, pan Binev. Děkuji. Lidé v Bulharsku vycházejí do ulic. Dnes vyšli, protože mohou v posledních čtyřech eh, eh, letech byli vždycky zatýkáni, když eh, hovořili pro, proti vládě. Proč nevěnujeme té pozornost těm signálům, které jsme tehdy vydávali? Já si myslím, že tady EPP je pokritická. Nemyslím socialisty. My jsme, tedy, my jsme byli opozicí proti pseudodemokratické straně, která ničila podniky a přivedla eh, zemi do bídy. Někteří lidé se dokonce ze zoufalství eh, zapalovali. Proč jste eh, tohle neudělali s Borisovem, s bulharským Kadáfím? Proč jste to neudělali s Cvetanovem, s bulharskou KGB? Proč jste tohle nedělali s tlakem na politické oponenty? Proč jste vlastně dovolili falšování tohoto? Proč a teď minutu pan Stojanov. Děkuji, eh, paní předsedající. Situace v mojí zemi je docela eh, unikátní a já jsem eh, velice rád, že poprvé v naší zemi stovky tisíc mladých lidí každý den už 20 dní chodí na ulici a bojují za zájmy svých občanů. Co je pohnalo do ulic? Ono to není nic tak jako obtížného. Nic to nesouvisí eh, s eh, těmi eh, vzájemnými obviněními a nařčeními, která jsme si zde dnes vyslechli. Hlavním problémem, dámy a pánové, je, že před čtyřmi lety ty strany, které jsou teď u moci, byly uh, o, historickými eh, eh, nepřáteli a teď zcela nepřirozeně, incestně, frankensteinsky eh, se spojují v jedné vládě to je jádrem problému a jediný způsob, jak se dostat z toho patu, je, jsou nové volby. Pan Diaz de Mera, děkuji. Pan Borisov a pan Civetanov Udělali velký kus práce, byli velmi efektivní v boji proti zločinu. Současná vláda zavírá generální ředitelství pro boj proti organizovanému zločinu a do čela SANS, která není pod eh, kontrolou parlamentu, jednu osobu a dává Assange pod dohled policie, aby se mohlo skrývat, aby se tam dali věci zamést pod koberec. A zazněla zde slova tak vyvážené osoby, jako je pan Moraes, který vyslovil své pochybnosti, pokud jde o jmenování Loriana Benského. A tento odpor bych připojil k tomu, co zde říkala paní komisařka Reding ve jménu komise. Všechny tyto ingredience jsou znepokojivé v oblasti bezpečnosti v Bulharsku. A tyto prvky tak zranitelné pro bezpečnost nás vedou k fatálním závěrům pro demokracii a bezpečnost demokracie. K jakým závěrům nás to vede? K tomu, že Soma koalice pro bulharskou, pro socialistické Bulharsko 26% eh, podpory plus Ataka 7,30% podpory přináší jako výsledek velmi nebezpečnou situaci. Můžeme to shrnout tak, že 7,3% voličů jsou ti, kteří rozhodují v Bulharsku. To je vše a děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Diaz de Mera a slovo má pan López Aguilar, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří poslanci tohoto parlamentu kteří mají zodpovědnosti v oblasti lidských práv, jsme se účastnili celé rozpravy o Maďarsku a účastníme se i této rozpravy, která se týká Bulharska bez jakýchkoliv ústupků, pokud jde o dvojí měřítka. A proto jsme opravdu velmi smutní, když se zde používá dvojí měřítko pro socialisty, kteří jsou zcela srovnatelní se s frakcí EPP, pokud jde o váhu, pokud jde o počet poslanců. Mohlo by to vést k tomu, že se zde budou eh, prezentovat nějaké národní rozpory. Přitom je zde ale evropské téma a to je stav lidských práv. A my opravdu si musíme dělat starost o to, když vidíme, jakým způsobem je personálně obsažena tato národní bezpečnostní agentura. Tam bylo jmenování zcela nepřijatelné osoby a my máme důvod dělat si starosti o ty protesty, které probíhají v Bulharsku a které ukazují, že tento parlament musí dohlédnout na kvalitu demokracie a lidských práv kdekoliv, kde vznikne tento problém. Musíme vzít v úvahu také závěry a zprávu tohoto parlamentu z roku 2012 a také hodnocení komise ohledně používání listiny lidských práv. Pan Pirker, jedna minuta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, eh, paní místo předsedkyně komise. Eh, Současná socialistická vláda v Bulharsku eh, tím eh, postupem při eh, výběru a jmenování na nejvyšší posty v Bulharsku přivedla zemi do pochybné situace, politování hodné situace. Eh, už jsme slyšeli, eh, že lidé 20 dní protestují a otázkou je proč. Samozřejmě jsou tady kompetence nejvyššího bezpečnostního orgánu, které, eh, který se zabývá a tajnými službami a všechno to proběhlo bez kontroly parlamentu, bez rozpravy parlamentem. A potom je tady to, že, ten, že byl člověk zvolen, který nesplňuje požadavky a e, sice e, mediální magnát e, s velice specifickými kontakty. Je to opravdu jedinečné v Evropské unii, aby člověk s takovouhle kvalifikací a s takovýmihle vztahy se stal vůdcem nějakého takovéhoto úřadu. Myslím si, že komise by se měla touto situací znovu ještě v Bulharsku zabývat. Řečník byl přeručen. Pan Ivalo Kalfin, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Abych rozptýlil jakékoliv nedorozumění, tak musím hned říci, že Ataka je antievropské xenofobní hnutí, které je velmi, velmi vzdáleno evropským hodnotám. Říkám to teď a říkal jsem to i v té době, když Borisovová bývalá vláda se velmi spolehala na hlasy ze strany Ataka. A situace je dnes naprosto stejná. Ale teď Ataka hraje rozhodující roli a GP musí nést svou zodpovědnost. Pokud se GP vrátí do parlamentu, tak ataka bude poražena. Předseda Evropského parlamentu a předseda SD hovořili osobně s Borisovovem, tedy s členem jiné politické rodiny a žádali ho, aby se vrátil do parlamentu. A co uh, uděláte vy? Uděláte něco podobného? Budeme pokračovat v rozpravě, dám slovo panu Galerovi. Já budu výjimečně hovořit anglicky, dámy a pánové, kolegové. Základní problém v Bulharsku je podle mne v tom, že zde máme pokus, poslední pokus staré nomenklatury a jejich následovníků a také nějakých oligarchů, kteří jsou podporováni ruským kapitálem, aby se situace vyhrotila, než se prosadí nezávislé soudnictví a další instituce. Proč by měl být Dimitrov zahraničním ministrem, který je známý vlastně ještě z dob komunismu. Měli dříve skvělou spolupráci s jinými členskými státy a úspěšně bojovali proti organizovanému zločinu. To samozřejmě ohrozilo strukturu oligarchů a proto pan Bejevský by se měl stát klíčovou osobou s, tou, s tím svým televizním kanálem TV7, aby šířil ty uh, zprávy zkresleným způsobem. A pan Staniševič, socialistický vůdce, je člověkem, který to všechno eh, koordinuje, takže byste se s ním měli promluvit. Pan Zver, minuta. Dámy a pánové, takovéto debaty mohou být velmi užitečné, pokud je situace v členském státu jasná. Ošehavá je situace zejména v transformačních zemích. Tam se setkáváme s populismem, monopoly a euroskepticismem. Demokratické strany by se měly sjednotit, například Evropská strana lidová a socialisté. Ale tady je snaha svrhnout pravicové vlády. A bylo to tak i v jiných zemích. Začíná to protesty a pak eh, neprávem padnou dvě úspěšné pravicové vlády. Paradoxní je, že například slovenská strana SDS a GERB byly nositeli boje proti korupci. A jsou. Pro právní stát v Evropě to nevypadá dobře. A není ke paní Jotová. Dátou Всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен и аз искам... Děkuji, paní předsedkyně. Každá rozprava v tomto parlamentu je velmi důležitá a já jsem velmi ráda, že tato rozprava byla zařazena na pořad jednání. Je velmi špatné, že nemáme dost času. Kdybychom měli více času, mohli bychom popřít celou řadu lží, které zde byly vysloveny. GP, politická strana, nezískala většinu v Bulharsku ve volbách a žádná jiná strana je nechtěla podpořit, takže nemohli sestavit koalici. To je tedy to východisko. Takže lidé vyjadřují tedy eh, svůj nepokoj, nespokojenost a poslanci prostě přestali docházet do práce. Ta vláda v Bulharsku má teprve měsíc a měla by dostat eh, šanci pokračovat v práci a dokázat, že její program je efektivní. Předsedatel, Děkuji, eh, pane, paní předsedkyně a vážení kolegové. Dvakrát za posledních šest měsíců politické dění v mé eh, zemi bylo předmětem rozpravy v této sněmovně. Během tohoto období v Bulharsku proběhla řada demonstrací, předčasné volby, byla jmenována nová vláda, došlo k dalším demonstracím proti vládě a pravděpodobně zase budou předčasné volby. Lidé prostě politikům nevěří. Takže teď se obracejí eh, k Evropě, protože chtějí slyšet, co eh, řeknou evropští politici. Bohužel eh, z toho, co tady vidím, se mi zdá, že budou mít velice dobrý důvod přestat věřit také evropským politikům. A no, upřímně řečeno, je to zcela zřejmé, je to další důvod k euroskepticismu a radikálnímu nacionalismu. Já bych byl rád, kdyby bulharští občané mohli vidět, že v této sněmovně, v Evropském parlamentu, by eh, se stanoviska eh, eh, chrání s odhodláním. Lubčeva jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Respektujeme většinu, protože většina rozhodla, že budeme mít tuto debatu. My dodržujeme demokratické principy a proto to tedy ctíme, ale zde se tato rozprava vyznačuje nedostatkem pravdy. A to je díky straně GEP a e těm, kteří podporují. Lidé šli do ulic právě kvůli těm hrozným výsledkům vlády strany GP. V té době se nevedla žádná rozprava v Evropském parlamentu a teď, když GEP už není u moci, tak se takováto rozprava vede. A kromě toho se zde ozývají hlasy, že Borisov by měl znovu vládnout Bulharsku. A další polopravdy. Nezapomínejme, že pokud má situace, nebo situace v mé zemi je mimořádná, tak je to kvůli tomu, že po třech a půl letech trpělivosti lidé už eh, nehlasovali pro GEP, protože ta eh, vláda nebyla schopna dovést zemi eh, k rovným a svobodným volbám. Proč bychom měli skrývat skandály? Jak se za to můžete zodpovídat vy kolegové v parlamentu, kteří podporujete GEP? Děkuji, pan Kovačev. Pan Kovačev vám dává modrou kartu, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel paní Ljubčeva tady dnes eh, dříve nebyla, nebo nebyla tady před lety, aby byla svědkem debaty, která byla zahájena v té době, kdy byl Borisov u moci. Ale prosím, eh, nemluvte za lidi. Naštěstí bulharský lid eh, nechce vás. Nehlasovali pro vládu bulharské socialistické strany, které podporuje Ataka. A má otázka je následující. Mohli byste dnes vládnout bez Ataky? Máte odpověď? Můžete odpovědět, prosím? Pro bulharský lid eh, ten promluvil ve, ve volbách. Máme tam parlamentní strany, které jsou tedy v parlamentu, s výjimkou GERB, strany GERB, která bojkotuje parlament a hovoří proti parlamentní instituci a také nepodporuje současnou vládu a každý to ví velmi dobře, včetně vás, pane Kovačeva. Děkuji, eh, paní předsedající. Hodně tady hovoříme o dvojích měřících a teď už dva roky eh, eh, vládu Blaga Borisova bezpodmínečně ataka podporovala Evropské unii. To nevadilo, nebylo to také dvojí měřítko. Eh, vláda Bojka Borisova používala eh, odposlechy pravidelně a, pravidelně, a najednou eh, se nová vláda pokouší tedy narovnat tento bezpečnostní sektor a EPP e se obává. Borisova vláda fakticky vydílala nebo vybírala výpalné od podniků a Ehm, VV to nevadilo. A teď eh, chce vláda podpořit dialog s občanskou společností, eh, s podniky a EPP eh, je proti. Jak je tohle možné? V podstatě tady hovoříme o vládě, která je zatím v úřadu jenom měsíc a snaží se pokoušet, pokouší se do, do, dotlačit Bulharsko zase zpátky na cestu k demokracii. Eh, paní předsedkyně, eh, vážení eh, poslanci, Madam Spravedlnost je, Madam Justice je slípa a slepa a Evropská komise bude mm, slepá vůči Bulharsku jako vůči jakýmkoliv jiným zemím a jednoznačně použije se pravomoci v případě, že uvidí porušení základních hodnot Evropské unie nebo porušení práva. Dámy a pánové, tuto větu už jste tady slyšeli několikrát. a dnes odpoledne, a to už jsem říkal dříve, protože v rozpravě o Maďarsku eh, letos, v minulém roce, eh, komise eh, stejně i dnes bděla v, tedy v případě jednoho členského státu a učiní tak i v případě jakéhokoliv jiného členského státu. Víme, že politická situace v Bulharsku je polarizovaná a proto eh, komise vyzývá všechny politické síly v Bulharsku ke konsenzu k dosažení stability a prosperity země. Vážená paní předsedající, eh, dnes odpoledne eh, probíhají dvě debaty v této sněmovně a ukazují, jak důležité je, aby Evropská unie prosazovala vládu zákona. Některé nástroje už jsou zavedeny, jako například instrument eh, Eh, spolupráce a komunikace a můžeme si z toho brát zkušenosti určité, ale musíme posílit svoji, eh, musíme posílit svoji schopnost eh, řešit své obavy ohledně vlády zákona. A to já jsem říkala také při ukončení debaty o Maďarsku. A vítám, že všechny evropské instituce jsou zapojeny do dialogu o tomto společně s soudními orgány. Neboť je v dobrém zájmu všech, zejména evropských občanů, eh, kteří eh, čekají eh, ochranu svých práv a svobod všude, aby toto takto proběhlo. Děkuji, paní komisařko. A na závěr jménem rady dávám slovo panu Leške Vjučusovi. Prezident. Paní předsedkyně, vážení poslanci, paní místopředsedkyně komise, Velmi pozorně jsem si vyslechl rozpravu a poznamenal jsem si celou řadu názorů, které zde byly v průběhu této rozpravy vyjádřeny. Nebylo by vhodné, abych já jako zástupce rady reagoval na jednotlivé obavy ohledně současné politické situace v Bulharsku, které zde zazněly. Ale mnozí z vás prokázali, že máte velmi rozhodné názory na současnou situaci a já o této rozpravě budu informovat kolegy na radě a jsem vám vděčný za to, že jste umožnili předsednictví, aby tuto rozpravu sledovalo. Děkuji. Deba. Conformément à l'article podle článku 216 odstavce 4 eh, vás informuji, že zde nebyla předložena žádná žádost, aby se hlasovalo o této změně, takže tato změna je tím pádem přijatá. Podle pořadu jednání zde teď má